Eh, počet hlasů pro, proti a těch, kteří se zdrželi. Takže nyní přestoupíme k pořadu jednání. Nejprve tady máme zprávu pana Koelia, je to, jsou to bezpečnostní biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech. Zkoumáme návrh nařízení. Máme tady žádost o ústní pozměňovací návrh číslo jedna. Prosím. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní celý návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní jmenovitým hlasování legislativní usnesení. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno 594 pro, 51 proti a 37 se zdrželo. Nyní budeme, tedy můžeme poblahopřát eh, zpravodaji. Prosím, pane Speroni. Děkuji, pane předsedající pokud jde o pořadí našich prací, řekl jste, že na žádost novinářů, což je určitě e, ocenitelná kategorie lidí, e, budete oznamovat všechny výsledky hlasování, ale já si myslím, že jednací řád by si měl e, řídit parlament, nikoli novináři. A mě by tedy zajímalo, zda to je nějak eh, zružení nevědomých novinářů, kteří o to požádali, nebo jak to máme chápat. Protože novináři snad vidějí na obrazovkách výsledky hlasování a někdy možná mají problémy třeba novináři, kteří jsou hluší, a vypadá to tak podle toho, když reprodukují to, co jsme říkali, no ale eh, tak pane Sperony, já se nechci nějak osobně vyjadřovat o novinářích, nicméně tato žádost byla předána na byro před několika okamžiky a já tedy se domnívám, a já tedy osobně souhlasím s tím, co jste říkal, ale měl jsem pocit, že by bylo vhodné, aby Byro vlastně zareagovalo na tuto otázku do příštího zasedání, takže do příštího zasedání budeme mít oficiální odpověď. Pan Macmillan. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co bylo právě řečeno. Nicméně já bych navrhl že skutečně je pravda, že na obrazovkách máme e, sice tady všechny výsledky a to znamená, že by trvalo strašně dlouho, kdybychom všechno znovu ještě četli. E, možná, že by bylo dobré toto dát do výboru, který je zodpovědný a aby se to rozhodlo příště. Ano, jak jsem říkal, Biro se tím bude zabývat a poskytne definitivní odpověď na tu otázku. Takže teď budeme hlasovat o zprávě pana Grafa Lamsdorfa, veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti. Je to tedy koordinace postupu při zadávání těchto veřejných zakázek. Nejprve první blok návrhu, kompromisní blok. Kdo je pro? Prosím. Děkuji. Proti? Zdrželi se? První blok schválen a to znamená blok číslo dvě se nebere v potaz a nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní jmenovitým hlasováním budeme hlasovat o legislativním usnesení a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 597 hlasů pro, 69 proti, 33 se zdrželo, takže blahopřejeme zpravodaji. Prosím, máte slovo. Felici, prego. Something wrong with the whole machinery here. Could I have a technician, please? Eh, já tady mám poruchu technickou, potřeboval bych technický zásah. Ano, děkuji, takže prosíme technika na místo 299. Nyní hlasování o zprávě Schleiter. Je to omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků. Tady máme první blok návrhu, kompromisní návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno, tím se nebere v potaz blok číslo dvě a nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní hlasujeme jmenovitým hlasováním o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 674 pro, e, takže blahopřejeme zpravodaji. Nyní tady máme zprávu Figueiredo povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu. Máme tady jediné hlasování pro legislativní usnesení jmenovitým hlasováním závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno 671 pro, blahopřejeme zpravodajce. Nyní máme tady zprávu Katáňa, je to situace v oblasti základních práv v Evropské unii 2004 až 2008. Hlasujeme o původním textu odstavec 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Byl stažen návrh číslo 3 a proto teď budeme hlasovat o návrhu 31. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Na, na odstavec 17 máme tady oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti. To budeme muset ověřit, takže zahajuji hlasování elektronické k druhé části odstavce 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 346 pro, 332 proti, takže to bylo uh, schváleno. Nyní hlasování o odstavci 18 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní uh, odstavec 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o odstavci 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní od... ne, pozměňovací návrh 32 u odstavce 27. Kdo je pro? proti, zdrželi se, tak to ověříme, prosím. Takže to je pozměňovací návrh 32, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže návrh byl schválen. 382 pro, 303 proti. Nyní pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 30. Máme tam pět částí oddělených. Takže odstavec 30, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, tak to ověříme. Je to třetí část odstavce 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 433 pro, 235 proti, takže schváleno. Čtvrtá část pro, proti, schváleno. Pátá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o odstavci 31. Tam máme hlasování ve dvou částech. Jmenovitým hlasováním první část Otevřu nám hlasování. Končím hlasování schválena 520 hlasy. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 598 pro. Nyní návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o odstavci 32 ve dvou částech. První část máme žádost o ústní pozměňovací návrh. Prosím. Děkuji, pane předsedo Eh, to je na doplnění textu tohoto pozměňovacího návrhu. On se zabývá eh, dodáním následující slov za, tax, za textu, který se říká 12. prosince 2006. Tady mělo být ještě a 4. a 17. prosince 2008. To je proto, že soud eh, rozhodl na, o těch, těchto dnech a bylo by nesprávné, kdybychom Eh, změnili jenom rozhodnutí z roku 2006 a ne ta poslední dvě rozhodnutí z prosince 2008. Děkuji. Doufáme, že jste všichni pochopili tato, tento pozměňovací návrh, který tady začleníme do první části. Známitky nejsou? Dobrá, takže hlasujeme o první části, včetně toho ústního návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. Ale myslím, že to bylo zamítnuto. Takže druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. 368 bylo proti a jenom 237 pro, takže to bylo zamítnuto. Ta druhá část a nyní návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní odděleně odstavec 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 25. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Prosím, pane poslanče. Podle mého hlasovacího seznámu 60 trojka, eh, teda pardon, 36 byla podle toho stažena, tak nevím, máme o tom hlasovat nebo ne? Honorevole, eh, stato ritirato l'emendamento. Ano, to byl návrh 8, který byl stažen a nemůžeme tedy hlasovat o odstavci 36. A vrátím se tedy k pozměňovacímu návrhu 25. To byl eh, to jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 366 proti, 299 pro. Nyní návrh 43. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Dále se dostáváme Prosím. Anche adesso non c'è traduzione? Vy jste neměl překlad? Nemáte překlad? OK. Grazie. Thank you. Thank you very much. Někdy potřebujeme i překlad z angličtiny, takže to všechno nestačí. Tak. Nyní tedy přistoupíme k odstavci 45. Kdo je pro? Qual problema? Abbiamo approvato l'emendamento. Qual è il problema? V čem je problém? Tak, pokusím se to všechno vysvětlit. U odstavce 40 jsme schválili pozměňovací návrh 43. A tím se nebere pod v potaz hlasování o celém odstavci ani, o, ani oddělené hlasování, protože jsme přijali návrh 43 a tím pádem přecházíme rovnou k odstavci 45. Já se snažím, aby se o něm hlasovalo. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme tedy hlasovat Dobře, ověříme to. Takže ověřujeme hlasování o návrhu 35. Je to pozměňovací návrh k odstavci 49 za hlasování. Končím hlasování. 452 pro, 211 proti a tím tedy návrh je schválen. Nyní přecházíme k odstavci 51. Tam máme eh, rozdělen tento odstavec do pěti částí. O první části jmen... zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 619 pro. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 344 proti 323. Třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 627 pro. Čtvrtá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 569 pro. A nakonec pátá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže schváleno 367 pro, takže celý text eh, tohoto odstavce byl schválen. A nyní přejdeme k návrhu 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasování o celém odstavci 55, odrážka 4. Máme ho rozdělen do tří částí. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno druhá část, pro, proti, zdrželi se schváleno třetí část, pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní návrh 21, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o textu od odstavce 61 dvě části, jmenovité hlasování, první část zahajuje hlasování. Končím hlasování. 651 pro schváleno, druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování také schváleno 427 hlasů pro. Nyní budeme hlasovat o návrhu 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o odstavci 62 původního textu. První část. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, druhá část, druhá část jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. 437 pro, schváleno. Nyní budeme hlasovat o textu osavce 65, první část, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní text odstavce 71. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 29. Jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno 367 pro. Nyní pozměňovací. Ne, tak odstavec 72, eh, návrh 30, jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 591 pro schváleno. A teď pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní odstavec 73 původního textu. Prosím. Chcete to ověřit? Dobře, takže odstavec 73, pozměňovací návrh 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 317 pro, 353 proti, takže to bylo zamítnuto. Tak nyní první část, tak kdo je pro? Dru- proti zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti zdrželi se schválena druhá část. Nyní pozměňovací návrh 54. Jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 254 pro, 403 proti. Pozměňovací návrh 22. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 401 proti, 254 pro. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o textu odstavce 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mám pocit, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme, takže hlasujeme o návrhu 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 404 pro takže tím se nebere v potaz návrh 58. A nyní návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o původním textu odstavce 90 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část, pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Nyní návrh 38. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat eh, o textu odstavce 92, tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. A, a také ještě třetí část, pro? Proti, zdrželi se, takže třetí část je schválena. Nyní text odstavce 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 94. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Odstavec 100. Pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh 45. Jmenovitým hlasováním zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnuto 379 proti, 296 pro. Nyní budeme hlasovat jmenovitým hlasováním o návrhu 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 396 pro. Nyní odstavec 104. Celý odstavec, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 105 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 59. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o původním textu odstavce 107, šest částí, šest částí. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pátá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tak bylo přeji k tomu gymnastickému cvičení. Nyní odstavec 108. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno odstavec 111, tam máme návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní odstavec 120 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? proti, zdrželi se schváleno. Nyní budeme hlasovat o návrhu 24. Máme tam trochu administrativní spoždění. Máme tady ještě dodatečnou žádost o jmenovité hlasování. Pokud nejsou žádné námitky, přestože to není v hlasovacím seznamu, tak prosím, abychom přistoupili na tuto žádost o jmenovité hlasování. Žádné námitky, takže hlasujeme jmenovitě. Návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 531 proti, jenom 101 pro. Nyní pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Původní text odstavce 149, dvě části jmenovitým hlasováním první část. Končím hlasování. Schváleno 640 pro druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 334 pro, schváleno i druhá část. Nyní text odstavce 157, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 61, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 62, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o původním textu stavce 159 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 23. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prosím. Il paragrafo 166 solo per segnalare che fa fede il testo originale. U odstavce 166 jenom chci říci, že vlastně věrohodný je ten původní anglický text, protože je příliš mnoho překladů, eh, které jsou velice zmatené v italštině se hovoří o vlastně nějaké důstojné smrti, ale prostě věrohodný je ten anglický text. Děkuji, že jste nám to připomněl. Zatím teď budeme hlasovat o stavci 161, to bylo vlastně předčasné. Ten pozměňovací návrh byl zamítnut. Kdo je pro? Proti zdrželi se? Schváleno. A teď budeme hlasovat o odstavci 166. Připomínám, že věrohodný je anglický text, moc omylů v překladu. Takže hlasujeme o odstavci 166 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 374 pro, takže to je schváleno. Nyní budeme tedy jmenovitým hlasováním hlasovat v celém usnesení v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 401 pro, 220 proti. Takže usnesení je schváleno a blahopřejeme panu zpravodaji. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení Výboru pro zaměstnanost a sociální věci o úmluvě o práci na moři z roku 2006. Spravodajka McDonald. Takže hlasujeme o návrhu číslo jedna. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 3, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme jmenovitým hlasováním hlasovat o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 646 pro, 20 proti, takže blahopřejeme zpravodajce. Usnesení bylo schváleno. Nyní budeme hlasovat o zprávě paní Andrikiene. Je to o vývoji Rady OSN pro lidská práva, včetně úlohy EU. První blok pozměňovacích návrhů 1 až 7. Zpravodajky, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Nyní budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Tak ještě jsem ho nezahájil, ale teď už ho opravdu zahajuji. Končím hlasování. 629 pro, takže jsme schválili toto usnesení, blahopřejeme eh, zpravodajce a nyní přistoupíme ke eh, zprávě Kapato přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Původní text, odstavec 3 ve dvou částech. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5, odrážka 2, šest částí. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pátá část pro, proti, zdrželi se. Chcete to ověřit? Takže ověřujeme čtvrtou část. Čtvrtou část tohoto odstavce zahajuji hlasování. Končím hlasování. 374 pro, takže schváleno. Pátá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno šestá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní odstavec 5, odrážka 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 11, od, no, odrážka 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Tak omlouvám se, asi jsem udělal chybu a ověříme tedy odstavec 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, 176 pro, 421 proti. Takže úplně totálně zamítnuto. Odstavec 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní bod odůvodnění F. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní celé usnesení jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 355 pro, 195 proti schváleno, blahopřejeme zpravodaji. Tím tedy končíme hlasování a nyní prohlášení nebo vysvětlení k hlasování. Allora, relazione Coelho. Ke zprávě Coelho pan Pirker. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože je v zájmu bezpečnosti dětí, zavádí zde reformu. Eh, my jsme vlastně potřebovali